Good morning, my colleagues, ladies and gentlemen. Dobré ráno, kolegové, dámy a pánové. Toto je první část dnešního zasedání, kterému budu předsedat, protože pan Rybik se nemůže účastnit tohoto zasedání, má nějaké jiné povinnosti, ale brzy se k nám připojí. Dnes máme bulharštinu, eh, chorvačtinu, eh, češtinu, eh, nizozemštinu, angličtinu, francouzštinu, němčinu, maďarštinu a italštinu. Mám tento, toto zasedání eh, bude také vysíláno přes internet, máte také program k dispozici a eh, pokud jde o pod 5.8, tak pokud jde o podporu 5G, podpora změny paradigmatu a tam dojde k určité změně a pokud nemáte žádné námitky, tak eh, bychom to takto mohli schválit, můžeme postupovat dál. Máte nějaké doplňky eh, k programu? Nemáte? Dobře, takže budeme pokračovat. Máme tady eh, návrh zápisu ze 17. října 2016. Máte to ve svých složkách. Přejete si k tomu nějaké změny? Ne, dobře, takže je to schváleno v této podobě tak jak to máte ve svých složkách. A nyní tady máme bod číslo 3. Bude následovat prezentace eh, vědecké prognostické studie podpůrné technologie pro inkluzi osob s postižením do společnosti, vzdělávání a také eh, zprostředkování pracovních míst. Eh, hlavním naším členem je pan Kouza, který se toho ujmul s odpovědným administrátorem pan Filip Pušer a ta studie bude dnes prezentována. Zaměřuje se na špičkové technologie pro um, postižení v, evropských, v Evropské unii. Srovnávají se tady národní regulace v oblasti podpůrných technologií a využívají se rozsáhlé studie, které se zabývají potřebami a vnímáním uh, osob s postižením a zabývají se samozřejmě uh, také spoluprácí s příslušnými experty. Diskusuje se o tom, jakým způsobem by mohly být tyto technologie dále rozvíjeny, nejenom po technické stránce, ale také pokud jde o politickou oblast a sociální aktivity. Ehm, máme tady zaměření na eh, osoby nevědomé, eh, problémy eh, osob eh, se sluchovým postižením a s autismem. Jde o nezávislý život, vzdělávání a zaměstnanost těchto osob a srovnáváme tady národní regulaci v evropském kontextu. Vychází se z Německa, Maďarska, Portugalska a Švédska. Existuje tady takový, eh, taková vlastně studie online celoevropská a tam se právě zaměřujeme na eh, veřejné politické výzvy v této oblasti a snažíme se identifikovat hlavné, hlavní výzvy, pokud jde o tyto podpůrné technologie. Já bych ráda předala slovo panu eh, Kosovi, aby nás uvedl do této problematiky, do této studie. Máte slovo. Köszönöm, elnök asszony. Igen, rövid leszek, nem szeretném rabolni az idejüket. Děkuji, paní předsedkyně, budu velice stručný, protože vím, že máte málo času. Rád bych uvítal eh, mezi námi členy týmu, eh, který vedl tuto studii. Ta studie je výsledkem velmi slouhavého procesu, proběhl workshop, nesmírně zajímavý eh, a já jsem si jist, že studie nám pomůže, abychom lépe tvořili legislativu v Evropském parlamentu. Rád bych vás upozornil na to, že v tuto chvíli probíhají rozsáhlé legislativní aktivity, které se dotýkají právě přístupnosti, to ten takzvaný Accessibility Act a řešíme tam toto téma a Myslím si, že to velmi pozitivně ovlivní eh, život osob s postižením v Evropské unii. Rád bych vás také upozornil na další skutečnost, tedy na to, že tyto technologie, jak jsem si jist, nejen eh, budou eh, pomáhat lidem s postižením, ale také osobám v jejich okolí. Nesmíme zapomínat na to, že každý z nás, včetně mě, se může dostat do eh, situace, eh, kdy bude mít problémy se stravím, Tedy může se dostat do situace, kdy bude spoléhat, bude závislý na těchto technologiích. Já si myslím, že teď jsme na správné cestě a rád bych poděkoval eh, za to, že se toho tohoto ujala a děkuji za to, že byli přizváni příslušní experti a že máme tuto podporu. Děkuji, pane Koza, za to, že jste se ujal této studie a nyní bych chtěla přivítat naše experty, například paní Lindu Nierling z Institutu eh, pro technologie v Karlsruhe. A eh, pak tady budeme mít další experty, kteří budou odpovídat eh, na otázky po prezentaci. Paní Niedling velmi intenzivně pracovala s Institutem pro posuzování technologií a systémové analýzy ITAS. Pracovala v Německu, v Curychu, ve Švédsku a v Rakousku. Bude to velmi zajímavé. Pan Mordini eh, je odborníkem v oblasti psychiatrie a etik. Eh, je to eh, psychoanalytik a spolupracoval také v Enise a zabýval se také regulačními problémy v oblasti eh, výzkumu a nových technologií. Nejprve má slovo paní Mierling, aby nám představila svou prezentaci a potom budeme pokládat otázky a budeme na ně odpovídat. Máte slovo? <laughs> Děkuji. Eh, chtěli bychom vám představit výsledky našeho projektu. Zaměřili jsme se na postižení, které má velký význam eh, pro naši společnost v Evropě. Eh, to jsou postižení zraku a sluchu a pro oba typy postižení dochází eh, k nárůstu, protože to souvisí samozřejmě s rostoucím věkem ehm, a protože eh, roste věk obyvatel Evropy, tak roste i počet těchto případů. Zabývali jsme se také autisti- poruchami autistického eh, spektra, což je velká výzva, protože je tady celá řada různých symptomů a v podstatě je možné to schrnout, ale vlastně není možné vše mm, přesně vystihnout, je tam mnohem více uh, symptomů. A také pokud jde o autismus, tak tady roste počet výskytů uh, této choroby. Dnes, uh, z, z to, je to vlastně i tím, že tady roste povědomí o těchto věcech a protože se zlepšují kritéria pro diagnostiku. V posledních 30 letech tady došlo tedy k velkému vylepšení. Eh, to je tedy um, zhruba to, eh, čemu se chci věnovat. Potom se budu zabývat také eh, politickými iniciativami. V tuto chvíli existují tři. Jednak je tady umluva OSN o právech osob s postižením, kde tyto technologie jsou zmíněny asi v devíti článcích, minimálně v devíti článcích, takže je vidět, že to je velmi důležité téma také v rámci úmluvy OSN. A Světová eh, zdravotní organizace VHO eh, tady rozvinula iniciativu GATE, která je zaměřená zejména na rozvíjející se země eh, a je tam minimum těchto technologií, které jsou distribuovány zdravotnickými systémy ve všech zemích ve světě, nebo se to tedy plánuje. A další iniciativa, kterou zmínil pan Kosa, je European Accessibility Act, akt o přístupnosti a o tom se v tuto chvíli vyjednává. V naší studii jsme se zaměřili na několik cílů. Jednak jsme analyzovali eh, regulační rámec těchto technologií a kvůli času se o tom zmíním jenom velmi stručně. Eh, nediskriminace je eh, zahrnuta do hlavních eh, právních pilířů v chartě o základních právech například, ale i umluva OSN byla důležitým krokem, protože tam se právě zahrnuje také perspektiva těchto záležitostí. Ehm, tady jde o sociální prostředí, které je vnímáno jako určitý problém nebo výzva, společnost to musí řešit. A toto uh, přijala OSN a přijímá se to i v členských státech, ale jsou tady i nadále výzvy při uh, realizaci eh, v praxi a samozřejmě jsou tady um, také velké rozdíly v rámci celé Evropy. Jinak tedy jak říkám, jsou tady velké národní rozdíly, rozdíly v jednotlivých eh, státech, které vyplývají z různých antidiskriminačních politik, což znamená, že některé země zkrátka mají eh, větší zkušenost z oblasti antidiskriminace. A Samozřejmě tady existují také velké rozdíly, pokud jde eh, o základní práva osob eh, s postižením. Pokud jde o tyto podpůrné technologie, tak jsme eh, provedli studii, která srovnávala Německo, Portugalsko, Maďarsko a mm, tam vlastně jsme se zabývali eh, kvalitou přístupu k těmto technologiím. Eh, v Německu a ve Švédsku eh, to podporuje finančně stát, ale v Portugalsku a to většinou musí financovat třetí strany, třeba rodiny nebo nevládní organizace a tam je ta situace tedy jiná. Ehm, pokud jde o národní regulaci, tak eh, tady existuje také eh, na městské a regionální úrovni eh, regulace, která vlastně zvětšuje tu komplexnost a rozsah těch rozdílů v této oblasti. Samozřejmě tady máme také různé národní výzvy, jako je integrace na pracovní trh a také dostupnost webových staránek, zejména pokud jde o soukromý sektor. Další studie, kterou jsme eh, provedli, eh, měla poskytnout přehled eh, současných a budoucích trendů, pokud jde o tyto technologie. A tam nejde pouze o definici. Ehm, tam je důležitý sociální model a potom je tady také problematická ehm, Eh, definice, pokud je o ty technologie. Máme tady například izonormy, ale potom eh, jsou tady samozřejmě eh, zdravotní technologie a, a další technologie a různé aspekty. Takže my jsme se tím zabývali, všemi těmito významy těchto technologií a pokud jde například o slepotu a zrakové postižení, tak existuje samozřejmě Brailleovo písmo a další věci, pak tam máme Eh, navigaci jako výzvu, eh, přístup ke komunikačním eh, technologiím, například rozpoznání na základě hlasu a pak jsou tady rozvíjející se technologie. Pokud to jde o nedoslýchavost a postižení sluchu, tak tady samozřejmě máme technologie pro zlepšování sluchu, máme také systémy alarmu, máme také rozvíjející se technologie Mm, jako například eh, tlumočení znakového jazyka. A um, tento sektor se velmi rozvíjí, probíhá tady celá řada aktivit, ale většinou jde zejména o zařízení, která podporují komunikaci, sociální dovednosti, uh, dovednosti každodenního života, eh, různé terapeutické využívání a někdy se také využívají roboty pro eh, výuku dětí s autismem, což je samozřejmě něco, o čem se velmi hm, diskutuje, je to trošku kontroverzní. A nyní bych vám ráda eh, prezentovala výsledky empirických studií. Máme tady tři takové velké studie. Jedna proběhla přes internet, zaměřená na osoby s postižením v Evropě. Druhá studie, eh, tam byly vlastně eh, rozhovory s různými experty a zúčastněnými stranami v Evropě, kde jsme se také velmi zabývali ehm, odstraňováním bariér ehm, pro postižené osoby, tak aby měli tady dostatečný přístup. Tady vidíte využívání podpůrných eh, technologií. My jsme se eh, ptali osob, které používají tyto technologie, jakým způsobem eh, je využívají, pokud jde o nedoslýchavost a zrakové postižení, tak tam se to využívá velmi často, ale pokud jde o autismus, tak tam méně. Souvisí to samozřejmě s rozvojem technologií právě pokud je o autistické spektrum, protože tam se ty věci teprve vyvíjí. E, v těchto rozhovorech e, jsme zjistili následující. Viděli jsme velmi otevřený a pozitivní přístup k novým technologiím a, a Ehm, já bych citovala jednoho vědce, který uvedl, myslím si, že osoby s postižením využívají velmi intenzivně špičkové technologie, takže internet je pro ně možná ještě důležitější než pro osoby, které nemají postižení. A také jsme se eh, ptali osob, Tady se nám dostává velmi různorodého obrázku. Eh, lidé nevědomí říkají, že tato zařízení nepoužívají, protože se jim pomáhá z jiné eh, strany, pomáhají jim jiní lidé. Další eh, zase tvrdí, že tyto podpůrné technologie neodpovídají jejich konkrétním potřebám a e, pro autistické spektrum e, e, v různých postižení to také neodpovídá potřebám. Takže když bych to měla schrnout, tak se musíme zabývat více designem a rozvojem těch technologií, ale zároveň také zvýšit povědomí o těchto možnostech a zvýšit tu míru přijímání takovýchto technologií. Je tady také otázka možné stigmatizace, obav, nedostatku informací a zároveň je tady také kritérium věku lidé se stávají eh, či mají nějaké postižení spíš eh, v druhé eh, či další části života a to také věci stěžuje představitelé Evropské asociace eh, lidí Eh, hluchých či s eh, postižením sluchu eh, nám dali najevo, že je také zapotřebí zvýšit míru přijímání těchto lidí a jejich potřeb. Rovněž jsou tady také další bariéry ve společnosti. My jsme je chtěli zmapovat a proto jsme se těch, kteří se naší studie zúčastnili, ptali, na jaké bariéry narážejí v každodenním životě. Dostalo se nám velmi různorodých opto- odpovědí. Eh, nevědomí především mají eh, fyzické bariéry, ty jsou pro ně eh, velmi relevantní pro lidi s postižením sluchu. Je to zase otázka obtíží při komunikaci a pro široké spektrum autistických postižení. Tam se jedná především o akceptanci přijetí ze strany společnosti, či spíše nepřijetí a samozřejmě komunikační bariéry mezery jsou stále ještě vysoké u všech těchto tří kategorií. Jak eh, tyto bariéry, tyto překážky vysvětlovat ve společnosti? Tady bych se zajíma, zabývala třemi oblastmi. Eh, je to Eh, nezávislé bydlení. Pokud za prvé tady vlastně eh, jsou eh, velké problémy, například lidé s vadami zraku v každodenním životě postrádají takový ten univerzální, či se střetávají s tím univerzálním designem různých technologií, které je třeba každý den využívat. A u autistů tam zase, aby ti lidé mohli vést samozřejmě samostatný život, potřebují nějakou eh, podporu ze strany dalších eh, lidí, především ve styku s eh, představiteli těch veřejných služeb a lidé z asociace nevědomých nám říkali, že prostě pro ně, aby se plně mohli integrovat do společnosti, je zapotřebí, aby se cítili nezávislí. Ta nezávislost byla něco, co hodně zdůrazňovali, aby si prostě nemuseli říkat o pomoc, o podporu, o eh, to co se jim staví do cesty, když chtějí žít nezávislým životem. A teď v oblasti vzdělávání. Tady jsme viděli dvě e, možnosti pro větší používání těch podpůrných technologií. Prvé u lidí s postižením je jasné, že potřebují speciální technologie a prostředky, aby mohly být integrovány do třeba vzdělávacích procesů. To jsou velmi specifické prostředky a e, rovněž e, aby měli dobrou úroveň vzdělání, eh, E, tak je zapotřebí, aby byli schopni užívat i ty běžné technologie, aby si, sa, aby si více mohli e, vybrat z širšího rejstříku a musí se také e, poradit s moderními technologiemi, osvojit si je. Takže to je rovněž velice důležitý aspekt vzdělávání těchto osob. Pak je tady třetí rovina, profesionálů, kteří se zabývají eh, těmi technologi- eh, prostředky a zase přístupnost je velkým problémem v Evropě a to je možná proto, že v Evropě zatím neexistuje e, příliš mnoho osob e, s oficiálním e, certifikátem k těm podpůrným technologiím. Lidé, kteří v tomto směru v Evropě pracují, tak si ho většinou opatřují ve Spojených státech. Používání těch podpůrných technologií by mělo být více zaintegrováno do toho celkového jazykového vzdělávání těchto osob a to by bylo jistě velmi, velmi dobré, aby se tento systém více rozvinul a e, aby e, se také více rozšířilo předpisování těchto podpůrných technologií. Pak je tady veřejný sektor. I tam je zapotřebí více e, školení, větší míra odborné přípravy. Odin uh, z Autism Europe eh, také eh, toto vysvětlovala. Začíná to eh, v dejme tomu ve školách, eh, v eh, policii a v dalších službách veřejného sektoru, kde by měla být eh, větší míra odborného školení pro jednotlivé pracovníky, aby byli schopni detekovat tyto osoby s různým typem postižení a, vědět, jak, a věděli, jak se k ním správně chovat. A pak samozřejmě oblast zaměstnanosti. Tady je to velká výzva. Jsou tady obrovské bariéry bariéry pro osoby s postižením a velmi často závisí na vůli firmy, na vůli podniku, do jaké míry e, jsou ochotni přispět k e, integraci těchto osob do svých pracovních e, kolektivů. A do toho také samozřejmě patří další věci, rozumné bydlení, které umožňuje lidem, aby se lépe cítili, aby se mohli ucházet o nějakou práci práci a e, více participovat na trhu práce. E, je tedy zapotřebí i e, pracovat na tom, aby pracovní trh využíval takových přivětivých postupů a prostředků i pro osoby s postižením. Například u autistů, je eh, tady řada otázek. Eh, jeden člověk z Autism Europe nám řekl, například eh, jak by takto, takzvaný eh, systém zvětšené reality mohl eh, fungovat. Je to, takový, je to taková simulace, takový program, podobně jako videohra. Můžete se prostě rozhodnout, jakým způsobem budete postupovat připravit se u sebe doma prostřednictvím speciálních počítačových programů na kontakt se spolupracovníky, na e, realizaci různých úkolů a to je také jedna z cest, jak těmto lidem umožnit se pak e, lépe zapojit. E, potom ohledně regulačního rámce jsme se snažili zjistit, do jaké míry jsou lidé spokojeni. Lidé nevědomí či s vadami zraku či sluchu jsou v podstatě spokojeni, eh, převážně spokojeni, eh, ale co se autistů týče, tak ty jsou mnohem méně E, přesvědčeni o tom, že stávající regulační rámec je vyhovující. Tam prostě zatím není příliš mnoho právních nástrojů, což je také vlastně taková další výzva pro politické e, představitele. E, umluva OSN musí být ještě více a lépe naplňována, přístupnost zvýšena a samozřejmě je to výzvou autisty do toho rovněž začlenit, protože tam samozřejmě jsou specifická témata, eh, která vstupují do hry u toho eh, mm, problému eh, dostupnosti a tak dále. Některé z těchto kroků jsou poměrně finančně velmi nákladné a inovační cykly jsou často velmi dlouhé. Také toto nám bylo řečeno experty z Eh, lékařského prostředí, podle kterých je vlastně ta eh, směrnice o zdravotních prostředcích příliš konzervativní, eh, tak ve svém stávajícím znení a vlastně neodpovídá těm novým možnostem, podpůrným technologiím a tak dále. Takže Tady eh, je dokonce zdá se i určitá snaha přijít s návrhem eh, nového právního nástroje, který by se eh, týkal vlastně výhradně těch podpůrných technologií a obešel by to konzervativní řešení ve stávající směrnici o zdravotních prostředcích. Takže jaké jsou ještě závěrem další výzvy, další otázky u těch podpůrných technologií? Já jsem tady sformulovala několik těchto dotazů. Eh, takže velmi často eh, je tady eh, důraz na autonomii, rozvíjení autonomie jednotlivých postižených. Zároveň si je třeba uvědomit, že tady je také druhá strana mince, například sociální izolace by z toho mohla plynout soužití pouze s technologiemi, ale ono tady ještě vyplývá na povrch eh, řada dalších témat, eh, eh, to propojení člověka s technologiemi má řadu dalších aspektů. A potom e, další e, velké výzvy e, představují ty nové vývojové trendy, umělé oči a další věci, které jsou hodně založené na konkrétním aplikaci na lidské tělo. A Eh, to pionické eh, oko, eh, co vlastně vidí. Vidí realitu, vidí skutečnost, vzniká celá řada etických otázek a pak je tady třeba i strategie takového opt-outu z těch, asistom- z těch podpůrných technologií. I to je, začíná být předmětem diskuzí. Eh, takže eh, já bych eh, AT spíš vnímala jako sociotechnologický systém, chtěla bych toto prosazovat spíš než jako rizí technologii, protože právě má ty všechny aspekty, o kterých jsem stručně hovařila. Máme tady různé trendy, hlavním trendem je takový trend medium tech devices a u těchto prostředků bychom se měli spíš soustředit na e, prosazování těch technologických řešení, které e, již máme e, a není zase tak třeba investovat velké množství finančních prostředků do nějakých dalších, ještě modernějších, ještě dokonalejších technologií, protože máme vlastně už dost věcí k dispozici. Pak tady ten E, princip jednoho řešení, které by e, šlo použít na všechny případy, tak samozřejmě tady jsou ty situace obrovsky rozlišné, obrovsky rozdílné, takže musíme být nesmírně flexibilní, nemůžeme mít tento přístup. Velmi často také se tvoří vlastně e, strategické aliance, tvoří se takováto spojení, protože se zvyšuje osvěta, zvyšuje se povědomí o těch problémech, Eh, mech, ale zase třeba s, u těch eh, Eh, u té kategorie starších osob je velmi obtížné to takhle slučovat, protože jsou tady eh, v tom ještě další témata. A úplně na závěr je tady otázka, to je role eh, společenské podporných technologií, ta tady samozřejmě existuje, ale co je ještě důležité, je otázka těch sociálních bariér, kterým musí čelit lidé s postižením. Takže společnost musí být společností otevřenou. E, to je ta základní, e, ta základní nutnost. Technologie přichází až potom. Takže chtěla bych vám e, poděkovat za pozornost. Toto je vlastně prezentace v polovině takového eh, období, během kterého realizujeme náš eh, projekt. V lednu se koná v Bruselu seminář, na který jsme také pozvali eh, experty. Tam bude možnost se ještě zabývat novými technologiemi šířej a budeme také nakonec vytvářet videofilm E, který by měl již odpovídat moderním normám přístupnosti pro všechny kategorie, o které nám jde. Ještě jednou děkuji za pozornost a já i kolegové jsme teď k vaší dispozici pro případné dotazy. Thank you. Um, eh, Děkuji. Uh... Paní Nierling, za vaši prezentaci chtěla bych přivítat pana Paula Rybiga, našeho předsedu, který potom převezme Eh, předsednictví eh, po otázkách a odpovědích. Eh, a já z vás si tedy zeptat, jestli máte nějaké otázky k této studii. Pan Albrecht, děkuji za tuto prezentaci. Myslím si, že je to velmi zajímavá studie a doufám, že si později o tom udělám opravdu úplně eh, komplexní obrázek o tom a chtěl bych se zeptat na jednu část ke konci prezentace a to se týkalo eh, té otázky regulace, pokud jde o nové technologie, eh, těchto podpůrných technologií, tedy tam, jako citujete a uvádíte, že regulace je příliš roztříštěná nebo velmi velké rozdíly eh, jsou tady eh, a že by to vše mělo být standardizováno, že tyto technologie by si zasloužily standardizovaný přístup. Je tady nějaký, eh, nějaká konkrétní oblast, kde je to velmi zřejmé a diskutuje se o tom, že by bylo možné vytvořit lepší regulaci na evropské úrovni v této oblasti. Děkuji za tento dotaz. Tato citace eh, odkazovala na rozvoj eh, lékařských nebo zdravotních aplikací, což je rozvíjící se oblast. Pokud chcete rozvinout takovou aplikaci, tak to probíhá velmi komplikovaně eh, a je tam taková dlouhá fáze. A pokud jde o aplikace, tak oni jsou velmi často zastaralé a, a pro lékaře je to pak už to nerelevantní. Um, Tady to samozřejmě souvisí s otázkami ochrany dát. Ehm, takové aplikace často chybí a je e, problematické mm, to tady projít tím e, příslušným e, zákonem. Možná, že je to příliš eh, i konzervativní, ale jsou tady pokusy to změnit a vytvořit eh, nové nařízení, pokud jde o podpůrné technologie. A experti VHO uvedli, že pokud je o tyto technologie, tak tam jsou dvě strany, protože tam máte samozřejmě tu zdravotní technologii a potom mainstreamové technologie. Například Siri, to by mohl být eh, nějaký takový nástroj pro eh, osoby s postižením zraku, ale eh, pouze když tedy takže to, je, to ale není zdravotní technologie, pouze když máte zdravotní technologie, tak se to může eh, hradit. Takže by bylo velmi dobré, kdyby tam bylo něco, co by umožnilo, abychom obešli tyto různá úskalí, která tam existují a ty, ty různé označení těch technologií. Děkuji, máte další otázky, pan Kosa. Děkuji. Děkuji za prezentaci. Chtěl bych položit tři otázky. Nejsem si zcela jist, že dokážu eh, plně zareagovat na všechny ty dotazy, ale možná, že by bylo dobré eh, k tomu říci ještě něco více. Eh, když jsme diskutovali o eh, aktu o přístupnosti, tak tam jednou z největších výzvou je regulační rámec jako takový, tedy jaký je nejlepší přístup k úpravě těchto záležitostí. Jeden takový přístup se zaměřuje na specifické, specifikace, přesné specifikace technologií a e, řešení přístupnosti, jakým způsobem mají být takové věci e, implementovány. Různé organizace e, předložily nejrůznější návrhy Eh, já jsem je sdílel, ale já si myslím, že bychom neměli tady mít eh, exaktní eh, specifikace, neměli, jak, jak pracují, ale spíš bychom měli poskytovat takové klíčové parametry a zaměřit se na přínosy těchto řešení. A má otázka teď je, jestli tyto věci jste mm, již řešili, nebo je chcete řešit. A druhá otázka, ta se zabývá benchmarkingem Eh, evropských zemí, eh, protože výkonnost eh, a výsledky jednotlivých zemí se od sebe liší. Jsou také různě otevřené k těmto technologiím, například pozice Maďarska se liší od ekonomického stanoviska mm, nebo ekonomicky zaměřeného pohledu Švédska. Takže do jaké míry toto také ovlivňuje? Um, šíření těchto technologií. A e, další otázka se týká USA a jejich situace v této oblasti, protože e, tam jsou ty technologie poměrně rozšířené. A e, mě by zajímalo, jestli jste se tím zapývali, jaké technologie tam existují, nebo jaká, jaké regulace, a, nebo jestli jste sledovali pouze evropský, um, evropskou oblast. Um, takže ještě Eh, otázka pana Rypika. Srdečné díky. Já se musím omluvit, že jsem dorazil později, ale my jsme měli rozhovor s televizí k akutní otázce. Nicméně, myslím si, že komunikace bude sehrávat obrovskou roli v budoucnosti takže my máme dokonce mm, kandidáty eh, nebo poslance, kteří používají znakovou eh, řeč. A tady otázka, jaké nové technologie by to mohly podporovat. Například eh, víte, že jsou některé produkty Google, některé mm, aplikace, Eh, kde se používá jakási zobracovací řeč, to je velice dobře ovládáno Číňany, takže eh, tak se může velmi dobře komunikovat. Také jsme viděli, že ti přistěhovalci, kteří přicházejí z Afriky, mají eh, svoje iPhony a právě používali tuto obrazovou řeč. Jakým způsobem si představujete nějakou harmonizovanou světovou řeč, která by v podstatě mohla vyjádřit to, co vnímáme v rámci normálního jazyka, který používáme. Yes. Let's have your answer. Děkuji, takže můžete odpovědět. Já bych uh, začala tou třetí otázkou uh, pana Kosy a potom bych předala slovo také kolegům, aby zareagovali na ty ostatní otázky. Ptali jste se na uh, Eh, USA a jejich situaci. A když se samozřejmě, my jsme samozřejmě se dívali i mimo Evropu a samozřejmě nás zajímaly i USA a potom eh, jsme se dívali na mezinárodní um, úroveň eh, rozvíjející se země, rozvojové země, tam mají samozřejmě úplně jiné problémy, pokud jde o podpůrné technologie, než máme my v Evropě, ale v USA tam je možné pozorovat velmi dobré příklady, mm, které tam již eh, fungují, například eh, tam je 5OH, což je obdobný akt eh, jako ten, který my se snažíme eh, tady prosazovat v Evropě a potom eh, tam je také určitá profese v oblasti těchto technologií, kde je osoba, která se zabývá těmito technologiemi, je expertem na tato podpůrná zařízení a je to nesmírně užitečné, je to užitečná myšlenka um, z USA a my tady máme takové první pokusy a srovnávat tady situaci s USA, to by, to by samozřejmě byla velmi dobrá studie, která by se tím zabývala. E, potom se tady hovořilo o nových technologiích, o těch obrázcích. Ano, samozřejmě to je nová výzva pro digitální svět. A samozřejmě je potřeba zabývat se tím, aby to bylo dostupné pro všechny dotčené skupiny, e, pro osoby, e, které jsou, e, mají postižení tedy zrakově, sluchově i s autistickým spektrem tam to může, pro některé to může pomoct, ale ne pro osoby, které mají postižení zraku, protože oni samozřejmě nevidí ty obrázky takže je to eh, určitý trend, ale zároveň je to velká výzva s ohledem eh, na také rozdíly těch eh, postižení. Teď předávám slovo kolegům, aby zareagovali na další otázky, které se týkaly regulace. Děkuji. Děkuji za ty dotazy. Já myslím, že se soustředím na tu druhou otázku ohledně benchmarkingu jednotlivých států. Ono je to obrovsky obtížné a srovnávání zemí, které jsme si vybrali, eh, zahrnuje čtyři státy a trošičku jsme se snažili reprezentovat Evropu. Ale jedna věc, která byla zásadní a kterou jsme opravdu výrazně eh, eh, zaznamenali, je nedostatek ukazatelů v těchto zemích. To znamená, že když tady máme třeba úmluvu OSN a chceme srovnat, eh, do jaké míry je tato úmluva, eh, jak se projevuje v těch jednotlivých zemích, tak to můžeme udělat na úrovni určitého státu, ale pak, když to chceme srovnávat mezi zeměmi, tak je to velmi svízelné, protože jsou tady sice nějaké ukazatele, ale velmi mnoho jich není, hodně jich chybí. A rovněž, když jsme podnikli toto e, srovnání těch zemí, tak jsme se zároveň snažili pochopit, zdali tady lze hovořit o nějakých dobrých příkladech a možná zase jiných situacích, které by mohly být e, vypíchnuty e, na tom opačném spektru a zdali ty první by mohly být převzaty jinými státy. Tady byla zmínka o Maďarsku a Švédsku. Ono je dost těžké srovnávat tyto dvě dvě země, které eh, do určité míry jsou dost odlišné, ale mohu vám říct, že Maďarsko představilo skutečně eh, pěkný příklad, dobrý příklad, třeba v oblasti eh, antidiskriminace. Maďarsko má národní autistickou strategii, což v řadě států chybí. V dalších oblastech Maďarsko třeba mělo eh, úplně nejlepší příklad eh, umožňování eh, účasti na volbách pro lidi s postižením. Portugalsko zase v tomto směru mělo málo opatření. Maďarsko tady opravdu může sloužit jako lepší příklad. Takže opakuji, je složité země srovnávat, ale ten zásadní princip je, že je zapotřebí vyvinout další ukazatele tak, aby jsme mohli především v oblasti toho dodržování úmluvy OSN věci zmapovat, vidět, co se děje, co se podařilo, co by možná mohlo být převzato dalšími zeměmi. Děkuji. Děkuji. Já předesílám, že nejsem žádným odborníkem na eh, regulaci jako e, jako psychiatr, alespoň ve srovnání s jinými tématy. Přesto však se domnívám, že tady je jedna zásadní věc, kterou jste zmínili, důležitá věc. Je to věc, která eh, má zásadní regulační Eh, smysl. A to, eh, že ta podpůrné technologie nejsou tady pouze pro eh, lidi s postižením. Já si vzpomínám, jak v počátku 90. let jsem, jsem byl zapojen do takového Eh, etického, eh, do takové etické studie o přístupu eh, GPSek pro lidi s postižením. Nikdo si nedovedl tehdy představit, že tato technologie, podpůrná technologie, změní životy lidí. Proč? Já si myslím, že bychom asi měli jít do trošičku větší hloubky, protože technologie, pokud se nad tím opravdu zamyslíte, je vlastně vždycky podpůrná. Co je vlastně technologie? Technologie je nástrojem, kterou lidské bytosti eh, vynalezly proto, aby překonali svá fyzická a duševní omezení. Jsme lidmi, protože máme nástroje, protože máme technologie, jsme omezení v celé řadě oblastí, celé řadě způsobů a my tato omezení eh, vlastně překonáváme prostřednictvím technologií. Takže když děláme rozdíl mezi podpůrnými technologiemi a těmi mainstreamovými, tak vlastně eh, tady už provádíme určitý soud, vynášíme určitý úsudek, kulturní úsudek. Ne Není to hodnocení technologie, protože z vědeckého a technologického pohledu není žádný rozdíl mezi technologiemi. Jediný, skutečně jediný rozdíl je, že e, my nasíváme některá omezení normálními a jiná omezení nenormálními. A e, jedná se o kulturu, o hodnoty. Dnes máme dva trendy, e, vlastně souběžné, které jsou velmi zajímavé. E, jeden ten kulturní trend směřuje k inkluzi, k začlenování, k integrování všech. Myšlenka e, vlastně smazání rozdílu, tady už zazněla a ten rozdíl mezi lidmi s postižením a, ne, a dejme tomu sluchovým či zrakovým a ostatními lidmi se trochu rozmělňuje. A vlastně e, současná technologie nemůže být rozlišována na podpůrnou a nepodpor, nepodpůrnou. E, GPS už jsem řekl, ale e, jsou tady i další příklady. Takže co, jak to bude? Myslím, že do budoucna Eh, směřujeme eh, do situace, kdy na trhu se tyto dvě oblasti pro, eh, k, budou prolínat. Vidíme velké firmy, jako třeba Google. Samozřejmě pro ty malé a střední podniky je to odlišné. A ono to mimochodem nechává vzniknout velké, velkým problémům pro lidi, kteří přijímají politická rozhodnutí. Já si myslím, že ty eh, radikální změny na trhu je třeba podchytit. Ony by totiž mohly mít poměrně zásadní dopad. Eh, Malí a střední podniky v té podpůrné technologii eh, hrají zásadní roli. Pokud se s těmito věcmi začne teď něco dít, eh, tak si myslím, že by to bylo velmi dobré. Byla by to přidaná hodnota. Pokud budete čekat na poslední chvíli, tak to bude pro e- evropskou ekonomiku, alespoň v této oblasti, opravdu špatná zpráva, přímo pohroma. Děkuji. To bylo opravdu zajímavé. Všechno zohledníme jak jste velmi správně zmínil, eh, tyto technologie nebudou pro lidi s postižením pouze. Budou to eh, a jsou to technologie, které užívají všichni, ať už se jedná o GPSky, kontaktní čočky či další takže e, to, myslím, dává tušit, že naše budoucnost bude velmi vzrušující a podpůrné technologie nám nepochybně umožní e, nahlížet na svět úplně novým, novým e, okem. Pokud byste nenamítali, tak eh, tato studie by mohla eh, být také zveřejněna na našich stránkách STOA a také bude, když dostupu, bude dostupná mimo Evropský parlament. Ten seminář eh, se bude konat eh, ovšem jen pro pozvané 31. Eh, ledna 2017 zde v Bruselu, ne, omlouvám se, v Bruselu E, takže členové panelu dostanou toto pozvání e, příští týden a doufáme, že se všichni zúčastní. Takže ještě jednou děkuji za tuto studii, je excelentní. A teď bych ráda předala slovo našemu předsedovi, panu Paulu Rubikovi a budeme pokračovat v pořadu jednání. Yes, many, uh, ano, děkuji Evě za to, že vedla naší schůzi do posud. Dostali jsme se k bodu čtyři. Eh, jedná se o projekty STOA, které probíhají a nové projekty. Eh, takže eh, Nejprve bych chtěl informovat členy, že paní eh, Virginie Rozier, která je poslankyní a členkou eh, toho panelu, eh, se rozhodla, či přijala to, že bude hlavním členem panelu v projektu Kyberbezpečnost. Teď bychom rádi dali slovo panu Lívu van Vončemu, který je šéfem vědeckého oddělení a eh, prosím, dáme tedy slovo paní Líve van Wenzel. Děkuji vám. Eh, co se týče projektů v oblasti robotiky, když jsme s tím začali, eh, prostřednictvím Scientific Foresight Approach, tak jsme předpokládali, že budeme mít takový vizualizační nástroj, a že tedy e, budeme toto moci dát k dispozici e, poslankyním a poslancům. Teď jsme ve fázi rozvoje tohoto nástroje a e, Tímto způsobem by tedy poslanci a poslankyně mohli ty obrovské rozsáhlé materiály e, lépe, dalo by se říci, skenovat a vybírat si z nich jen to, co je opravdu zajímá. To by to celé mělo být k dispozici koncem ledna příštího roku. A pak je tady ještě otázka zprávy paní Delvo, která se realizuje paralelně s naší studií a 12. ledna by se to mělo již eh, projevit, eh, objevit na jednání výboru Jury. Pak je tady ještě eh, studie o takzvané pre, přesné zemědělství, precision agriculture a budoucnosti farmářství či zemědělství v Evropě. Právě jsem slyšela, že se eh, hovoří o pondělku, a mohl by to být možná takový dáreček novému roku, že se to objeví na webových stránkách hned z kraje ledna. Pak je tady ještě další bod. Teď máme také určitou zkušenost se dvěma ukončenými projekty eh, No tak v rámci Foresight Approach my teď hodnotíme eh, ten eh, přístup a budeme aktualizovat, adaptovat eh, Foresight Approach aby byl co nejefektivnější při identifikaci budoucích možností a technologických a vědeckých eh, otázek. To jsme naplánovali na březen 2017. Děkuji vám a ptám se poslankyně a poslanců, zdali mají nějaké dotazy. Pokud tomu tak není, eh, tak eh, E, tedy předpokládáme, že projekt bude i nadále implementován tak, jak bylo stručně popsáno. A teď bych chtěl e, jménem našeho předsednictva e, navrhnout schválení zahájení s podporou vnějšího kontraktora horizontálního skenování eh, technologických a vědeckých eh, trendů. Je to vlastně taková vnitřní a pak je to ještě vnitřní studie specifického rozvoje aplikace eh, editingu genů. Má k tomu někdo nějaké dotazy? Ne. Takže tyto dva nové projekty budou spuštěny. Dostáváme se tak k bodu 5 na pořadu jednání. Je to eh, seminář STOA o eh, jazykové rovnosti v digitálním věku v Evropském parlamentu v Bruselu. Eh, chce k tomu něco říct? Děkuji, pane předsedo. Práce na e, přípravě tohoto semináře e, jsou zahrnuty do e, dokumentu, který máte ve svých složkách. Bude se to konat 10. ledna, všechno probíhá, jak má. Je to náš první velký seminář v novém roce. Bude se konat v sále PHS 07C50 na sedmém poschodí a jak už bylo řečeno, tak se tam vlastně objeví čtyři experti na vysoké úrovni, kteří budou hovořit e, o k tématu. Budeme analyzovat e, četné výzvy, kterým čelí e, vícejazyčná Evropa a e, také otázku překonávání jazykových bariér a e, v souvislosti s vytvářením e, jednotného digitálního trhu. Takže nebudeme hovořit pouze o aspektu jazykovém, ale také o ekonomickém a o ekonomickém dopadu jazykových technologií a sociálních důsledcích toho, že tady prostě neexistuje vyvážený vyvážená úroveň technologické podpory všech evropských jazyků prozatím. E, takže e, je to pan Algirdas Saudargas, který zve, e, je to jeden z poslanců, který vlastně celou studii navrhl, a ten tedy zve na oběd, který se bude konat 10. ledna těsně před seminářem Pozvánky byste měli dostat eh, mailem již velice brzy. A co se zájmu týče, tak eh, ten je veliký. Už teď pět eh, poslankyň a poslanců potvrdilo účast. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Předseda, má k tomu někdo něco? Nemá, děkuji. Takže vám chci oznámit, že přípravy na seminář budou i nadále pokračovat. A pak je tady další seminář o bioetice. Eh, Marian Petir je za to odpovědná. Takže prosím, chcete se k tomu vyjádřit? Děkuji, pane předsedo. To je workshop, který navrhla paní Petr, která je členkou panelu a e, příprava e, teď probíhá s panem Kritikosem a paní Gulianič a e, název tohoto workshopu jsou etické a sociální výzvy Eh, a tady se pokračuje v tradici STOA, kde se zabýváme etickými záležitostmi eh, spojenými eh, s technologiemi. Program byl rozeslan všem členům. Jsou tam dvě části. Jedno budou případové studie, budou tam dvě prezentace. Jedno o syntetické biologii a potom genetické inženýrství. A potom tam budou etické otázky ve spojení s tvorbou politik. Bude to eh, v místnosti PHS 7C50 25. ledna 2017. Ano, tady také vnímáme celou řadu aktivit a eh, princip předběžné opatrnosti. A tady samozřejmě to musíme posunout, tak aby bylo rozhodování založeno na důkazech a Eh, stola vlastně tady hodnotí různé alternativy, takže my musíme vědět, jaké alternativy jsou k dispozici, zhodnotit jejich přínosy a s nimi spojená rizika. Je to nesmírně důležitá aktivita našeho výboru eh, pro to, abychom se rozhodovali správně. Takže pokud nemáte žádné námitky, tento workshop proběhne tak, jak bylo předesláno. Dále tady máme návrh eh, workshopu o blockchainu a tady Eh, hlavní eh, poslankyní, která se toho ujela, je Eva Kajli a eh, pomáhají vám Christian Kur. Eva, můžeš nám k tomu něco říci? Děkuji. To je technologie blockchainu, která opravdu vzbuzuje velkou pozornost na mnoha úrovních v posledních letech a my tady máme celou řadu návrhů a uvědomujeme si, že jsou tady dalekosáhlé příležitosti i výzvy. a jsem navrhla tento workshop, kde bychom se zabývali posunem paradigmat. Um, um, máme tady také návrh pana eh, Jakoba von Weisekera, který navrhuje, že to bude spolu organizovat s Evropskou komisí a bude se zabývat demystifikací eh, blockchainu. A já si myslím, že eh, máme blockchain pro energie, virtuální měny eh, a tak dále. A já si myslím, že by to každopádně bylo zajímavé. Já tady děkuji panu Filipovi. Eh, Filipovi děkuji za to, že s námi spolupracuje. Ano, máte k tomu nějaké dotazy? Pokud nemáte žádné dotazy, tak doporučuji, abychom to schválili, abychom to považovali za schválené, tento návrh. A pan Pajcek, ten by měl být také přizván na workshop o finančních službách. Pan Tamparáno, máte slovo. Eh, děkuji, pane předsedo. Bohužel ten panel 100, i když se skládá z 23 členů, pokud se nemýlím, se bohužel příliš neúčastní. Měli bychom to objektivně konstatovat, takže bych vyslal každého, aby se zamyslel nad možností zapojit více poslanců. E, někdy poslanci nejsou ani informováni o tom, co se tady děje. Já jsem přesvědčen, že z těch 751 člena je velmi málo e, členů, které jsou zasvěceny a v únoru, eh, a teď bych to již dozavřel, mám v každém případě v úmyslu i nadále tedy navštěvovat eh, panel, ale nechtěl bych být izolován v této angažovanosti. Myslím si, že jsou tady velice důležitá témata, která jsou významná z hlediska kvalitní legislativy, takže musíme přemýšlet během Vánoc, jakým způsobem oživit naše práce v příštím roce a jak zapojit více kolegů. Yes, thank you very much. I think... Děkuji, ano. Myslím si, že máte naprostou pravdu. My jsme hovořili samozřejmě o tom, co bychom měli vylepšit a samozřejmě bychom si nejprve měli položit otázku, zda ti, kteří jsou nominovaní na STOA, zda mají eh, čas ve čtvrtek, protože eh, my neustále diskutujeme um, už o tom, eh, tady, kde bychom se nejlépe mohli scházet. A já si myslím, že tady je to za těch nejlepších podmínek. Samozřejmě, že zároveň běží plenární zasedání a celá řada různých aktivit. Takže si myslím, pokud teď budou nominováni noví členové z výboru, tak bychom jim měli doporučit, že pouze ti, kteří si mohou dovolit být tady ve čtvrtek dopoledne, by měli být nominováni do našeho panelu. Protože pokud jste nominován a máte nějaké jiné zájmy, které převáží, jsou důležitější, tak byste se samozřejmě měli rozhodnout pro ty, které jsou důležitější. A máme zkušenost že eh, když jsme organizovali tato, tato zasedání v Bruselu, tak to bylo mnohem horší, že tady bylo účastno méně členů. Takže vám velmi děkuji za tento přístup. Je to nesmírně důležitý přístup a chtěl bych požádat všechny ostatní, Eh, aby navrhli, co bychom mohli zlepšit. Já navrhuji, eh, protože my jsme tady ve Štrasburku a je tady celá řada různých vědeckých center a univerzit, tak bychom se možná měli otevířít více veřejnosti. Samozřejmě, že to běží na internetu a mnoho našich kolegů nás sleduje eh, v přenosu, také mnoho vědců, ale možná, že by bylo dobré, kdybychom pozvali uh, Eh, osoby jako dnes, kde vy vlastně víte, že je tady mnoho osobností, které mají zájem. No, možná, že my bychom je měli požádat, aby přivedli své experty, zejména pokud to mají blízko. A eh, tedy, že bychom vlastně pozvali ty, kdo mají skutečný zájem o eh, naši agendu. Dále tady máme bod 5.5 a tady vlastně jde o technologie, které jsou součástí oděvů a tato zařízení změní naše životy. Takže prosím kolegu, aby nám mohl vysvětlit, eh, co nás čeká, co by se mohlo stát a jak to vypadá s vývojem situace. Děkuji. V roce 2015 Ehm, tam eh, vlastně mm, jsme se zaměřovali na tyto technologie v rámci určité studie a jedna z technologií, mm, která by mohla změnit život evropských občanů, byla tato. Byl tady návrh workshopu pro tyto technologie, které jsou součástí oděvu. Eh, ujala se toho Kylie. Tady je návrh zabývat se výzvami a příležitostmi na těchto eh, technologií, které jsou součástí oděvů pro Evropu, evropský průmysl a společnost. A e, tady samozřejmě e, se chceme zabývat e, legislativními iniciativami, které jsou nezbytné pro vývoj silného průmyslu v této oblasti a trhu v Evropě pro tyto zařízení. Evropský parlament tady má výraznou úlohu v tvorbě politik a regulačního rámce musí odstraňovat překážky eh, proto, abychom vlastně umožnili budoucím generacím využívat eh, tyto technologie, které jsou součástí oděvu, aby se vlastně dostali na náš trh. Děkuji. Máte k tomu nějaké připomínky? Pokud nemáte žádné připomínky a námitky, tak to bude zorganizováno tak, jak bylo popsáno. 5.6. Budoucnost eh, vědy prostřednictvím angažovanosti občanů. Eh, já jsem se toho ujal, ale řekne nám k tomu něco Filip. Eh, tady je takový eh, přístup od spoda nahoru, kde vlastně chceme řešit sociální výzvy v této oblasti. Hm, Horizont 2020 zatím ještě neintegroval tento přístup v mnoha oblastech. A přitom by se to tady mělo zaměřit na ty oblasti a programy, které evropské občany zajímají nejvíce. A ta SWIS, ehm, mm, což je vlastně švýcarský protějšek našeho panelu, se účastní evropského projektu, kde se snaží schromažovat myšlenky a vstupy a nápady občanů a, a mm, jsou tam zapojeni akteři z asi z 30 zemích. A, je tady také návrh workshopu ve spolupráci s TASIS, abychom diskutovali o výzvách a příležitostech, především pokud jde o FP9. Děkuji. Máte k tomu nějaké dotazy? Není tomu tak? Dobře, pokud nemáte žádné námitky, tak tato událost bude eh, zorganizována tak, jak bylo navrženo. Dále eh, zdravotnické systémy pro budoucnost, do budoucnosti. Um, takže tady prosím kolegu, aby nám k tomu něco řekl. Um, globální ekonomická finanční krize, eh, kterou i nadále procházíme, eh, ovlivňuje udržitelnost zdravotních systémů v jednotlivých zemích. Je to velmi naléhavé téma. Investice do veřejného zdravotnictví musí být efektivnější a je zajímavé, eh, že to vše se děje v situaci, kdy problémy eh, veřejného zdraví eh, a systémy se v jednotlivých zemích liší a některé evropské země ovšem mají společné problémy jako chronické choroby, ehm, obezita a mentální onemocnění. A některé země se pouští do inovativních řešení a snaží se i inovativně organizovat své zdravotnické, zdravotní systémy. A my jsme tady měli workshopy v souvislosti s oblastí zdraví, ale nikdy jsme se nevěnovali těmto organizacím a inovacím v této oblasti, které umožňují udržitelnost. Horizont 2020 a program pro rok 2016-2017 se zabývá inovacemi v oblasti zdravotnictví. Některé jsou konkrétně zaměřeny na odolnost a tedy schopnost obstát těchto systémů. A tady jsou různé země, eh, které nám předají své know-how, způsoby, jak přistupovat k inovacím a jak eh, přispět k udržitelnosti těchto zdravotních systémů. Yes, thank you very much. Ano, děkuji. Žádné připomínky. Takže tato událost bude organizována tak, jak eh, navrženo. A teď tady máme 5.8 eh, a za to je zodpovědná Eva. Eh, příležitosti a výzvy pro změnu sociálně-ekonomického paradigmatu. Takže pan Kytikos, takzvaná pátá generace systému, telekomunikačních systémů zvaná 5G bude velmi kritickým stavebním kamenem naší digitální společnosti v následujícím desetiletí, zatímco eh, vlastně eh, všechny druhy komunikací budou používat stejnou infrastrukturu a Evropa eh, tady musí Eh, vyvinout velké úsilí, aby využila těchto možností 5G, eh, především v oblasti sociálně-ekonomické. Naše diskuze se bude eh, zabývat možnostem, možnostmi okamžitých kroků v oblasti politik, tak abychom udrželi evropskou vůči pozici v této oblasti a zároveň se také e, zabývali hodnotami občanů a jejich obavami. E, ten seminář by měl přispět k regulačnímu e, rámci, k koncepčnímu rámci a také by měl přispět k finalizaci stanoviska Evropského parlamentu eh, k této nové eh, etapě eh, telekomunikačních technologií a zvýšit povědomí mezi občany o jejich možnostech. Žádné připomínky, dobře, děkuji, takže to bude takto zorganizováno. A pak je tady návštěva institutu Pastéra 27. ledna 2017. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o delegaci Eh, pro kterou jsme tedy požádali o povolení. Předsednictvo eh, eh, řeklo, že je to v pořádku a že bychom tedy měli vybrat datum během takzvaného Tyrkisového týdne takže ta, toto datum není možné, musíme najít jiné datum. Bude ta cesta tedy z Bruselu do Paříže. Pasterův ústav je soukromý neziskový e, e, ústav, který se zabývá vlastně rozšiřováním povědomí a vědeckou prací. E, ta návštěva by měla začít někdy v pozdním ráno, abychom se také setkali s představiteli správní rady ústavu. Pak by se nám dostalo obecné přednášky o činnosti a v odpolední by potom mohli jednotliví členové delegace navštívit eh, oddělení eh, podle jejich zájmu. Jsou tam například, eh, je tam oddělení rozvoje a práce s kmenovými buňkami, mikrobiologie, genetika, neurověda a celá řada dalších oblastí, takže bude z čeho si vybrat. Děkuji. Ano, děkuji. Takže tento návrh bude dále realizován. A teď bod 6.2. Delegace stoa na e, výroční zasedání AAA e, v Bostonu v únoru. E, můžete nám to, pane kolego, stručně vysvětlit. Tato delegace byla schválena na listopadové konferenci předsedů. Budou tam eh, tedy předseda a jeden z místopředsedů, konkrétně paní Kali, eh, s panem Rubikem tedy se zúčastní eh, v únoru tohoto jednání od 16. do 20. v Bostonu to, ty 3A je tedy americká organizace eh, asociací, eh, vědeckých asociací, eh, která již organizuje takovéto setkání několik desetiletí. Budou tam vlastně dvě sekce, ve kterých budeme zastoupeni v diskuzi. Jedna se, jedna se tedy týká v v, přemí, eh, v tématu přemíry znalostí při přijímání rozhodnutí a v druhém eh, sekci bude hovořit paní Kali a to je sekce nazvaná vědecká poraden, eh, porad, mechanizmy poradenství pro vytváření politik. Budou tam samozřejmě další evropské instituce zastoupené. Eh, budou tam lidé eh, JRC a z, bude, společný, eh, bude společná tisková konference. Jedná se tedy o velmi aktuální téma vzhledem k vývojovým trendům jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Pak jde také ještě o možnost nějakých dalších doplňkových návštěv kromě účasti v konferenci eh, akademické, eh, akademická pracoviště a laboratoře jak v Bostonu, tak v jeho sousedství, konkrétně MIT a další. Pokud nebudou, nejsou žádné připomínky, tak eh, tedy budeme dále pokračovat s přípravou této cesty a teď vánoční dárek. Z toho má totiž nový bilten který, kterému se dostává eh, velké pozornosti, zasloužené pozornosti. Eh, takže máme vlastně i teď eh, facebookový profil, můžete to sdělit svým přátelům, můžete také rozšiřovat tuto informaci a děkujeme za to, že bylo možné to realizovat ještě před Vánoci. Pokud tedy nikdo nemá žádný další bod, tak bod 8 je před námi a tím je datum našeho dalšího zasedání, čtvrtek 19 ledna 9.30 až 11, stejný e, sál a budeme se věnovat e, tématu nazvaném Substance Abuse Disorders. Všem přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok. Užijte si trochu jiného života, užijte si soukromí a těším se na naše lednové setkání. Tímto naše dnešní zasedání končím.